existuje. Byla to velice odvážná žena, významná novinářka, která vnímala poslání této profese v tom, že je zásadní odhalovat pravdu, odhalovat fakta a to bez strachu z kohokoliv a z čehokoliv a nebála se zacházet opravdu až do hloubky podstaty a plnit své povinnosti a své poslání. V průběhu 30 let své kariéry nikdy nestratila nadšení a oduševnění pokračovala v tom boji za transparentnost, v boji za právo a zodpovídala se jen vůči svým čtenářům. To byli vlastně jediní aktéři, vůči kterým cítila zodpovědnost. No a právě v tomto duchu publikovala více než 20 tisíc článků, ve kterých poukazovala na zneužívání moci, na korupci a na špatnou vládu jakožto skutečně oduševněná novinářka. Ona byla tou bojovnicí v první linii, která obhajovala naše základní práva a hodnoty. No a právě díky svobodnému a nezávislému tisku my, jakožto politici, dokážeme bojovat v té reálně otevřené politické scéně. Využíváme této svobody vyjadřování. To jsou ty základní práva, na kterých se zakládá evropský koncept, naše civilizace. Naše unie je mnohem víc než jenom společnou měnou, společnou bankou nebo společným trhem. Je to právě zrcadlení těchto hodnot, této identity, svoboda vyjádření, svoboda jednotlivce, No a obhajobou těchto svobod každodenně v naší Unii musíme znovu a znovu bojovat za svobodu tisku. Já jsem velice hrdý na tento parlament, který vždy opravdu bojuje za ochranu těchto principů a vražda Dafne nemůže zůstat nepotrestaná a proto je nevyhnutelné ob, obhajovat novináře po celém světě. Jakou pak máme důvěryhodnost vůči světu, když poukazujeme na jejich chyby a nedokážeme si udělat pořádek u nás doma? Já doufám, že malcké orgány vyvinou opravdové úsilí, aby objasnili tento zločin Každou stopu je totiž potřeba důsledně vypátrat, proskoumat a proto považuji za nevyhnutelné zapojit i Europol, aby bylo zahájeno opravdu i mezinárodní vyšetřování, aby všechny policejní složky mohly přispět svým dílem abychom mohli uvěznit a odsoudit ti, kteří jsou zodpovědní za tento skutek. A právě takováto mezinárodní spolupráce v průběhu posledního eh, setkání předsedů, šéfů a vlád na Evropském summitu byla zmíněna. A příklad, který nám dává Dafne, rozhodně nesmí být zapomenut. No a právě z tohoto důvodu včera večer eh, úřad předsedy parlamentu rozhodl, že udělí paní Dafne Karuaně Galicie cenu za přínos tisku a novinářskému povolání tady ve Štrasburku. A podle ní také pojmenujeme naše prostory. Na tribunách je přítomna i její rodina, je tu její manžel, její tři synové a právě proto bych eh, chtěl vyjádřit naši upřímnou soustrast společně i s dalšími tisíci malckých obyvatel, kteří v neděli vyšli do ulic a žádali prošetření a potrestání tohoto skutku. A kromě eh, maltských občanů je tu i půl miliarda evropských občanů, kteří žádají o to stejné. questo applauso tento potlesk vážení rodinní příslušníci Dafne, tento potlesk vyjadřuje velice jasné sdělení Evropského parlamentu. My nezapomeneme na to, abychom věnovali velkou pozornost vraždě vaší manželky, vaší matky, člena, členky vaší rodiny až do chvíle, kdy bude pravda odhalena. My nezůstaneme potichu, dokud nebudou odhaleni a potrstáni pachatelé této vraždy. A zároveň bych vás všechny chtěl požádat, abychom povstali a vyjádřili čest této eh, ženě minutou ticha, paní Dafne Karoline Galici. Pan Corbin Mikke, máte něco k eh, jednacímu řádu? No micro. One million, one million euro for finding, killing or handing over to the police the murderers of Mrs. Daphne. Já si myslím, že bychom měli věnovat jeden milion eur, abychom skutečně byli schopni nalézt vrahy této známé novinářky. Děkuji vám, pane kolego. A teď se dostáváme k hlasování. Je to zpráva Rike jako první. Paní kolegyně, máte nějakou technickou připomínku? Une précision, nous venons de rendre hommage à Madame et nous sommes tous terriblement affectés par cet assassinat. My jsme teď vzdali poctu eh, této mocké novinářce, ale také bychom měli přejít od slov k činům. Za pár minut budeme hlasovat o zprávě na ochranu oznamovatelů. Pokud skutečně chceme chránit tisk, tak pojďme hlasovat proti těm pozměňovacím návrhům, které by tu ochranu pro novináře oslabily, články 2, 3, pozměňovací návrhy 2, 3 a 4.